jistě povzbudivý signál rovněž pro Litvu, která chce přistoupit v příštím roce do eurozóny a tím pádem by se stala 19. zemí. Dámy a pánové, celá řada kolegů mě znova upozornila na to, a já to tady, tady znovu přednesu, že v minulých týdnech a dnech v mnoha částech Evropy došlo eh, k velice závažným záplavám celé celé kusy pobřeží jsou zaplaveny a toto zlé počasí způsobilo celou řadu škod a politické skupiny se dohodly, aby v únoru toto téma jsme podrobně diskutovali zde ve Štrasborku. A opětovně bych chtěl ve jménu naší sněmovny vyslovit všem dotčeným naši solidaritu a ujistit je, že orgány Evropské unie a členské státy všude, kde je to nutné, budou pomáhat neodkladně v lednu pod v lednu se má konat konference pod záštitou OSN o Sýrii, kde se mají sejít zástupci syrského režimu opozice. Bude to 22. ledna a mají se domluvit nebo chtějí spolupracovat na cíli, aby dosáhli zakončení násilí a otevřeli cestu ke spolupráci. Obtížná situace v Sýrii však ohrožuje konání této konference ale tato konference má rozhodující význam. Evropská unie vyzvala všechny účastníky neposunovat termín a provést, uspořádat tuto konferenci. Politické skupiny Evropského parlamentu se připojily jednohlasně k těmto požadavkům. Náš parlament bude i nadále bedlivě sledovat vývoj v Sýrii a vyvine a podpoří veškerá úsilí k odstranění tohoto dramatického konfliktu. Dámy a pánové, eh, dozvěděl jsem se, že kolega Brook podle vyjádření eh, premiéra byl atakován. Eh, v Rumunsku a eh, bylo mm, alespoň v médiích eh, na to dost útočeno jakýmsi nacistickým způsobem. Já, tam, já se budu snažit v této záležitosti zasáhnout aby nehledě na obsahu vyjádření pana Broka je nepřípustné, aby se z toho činily nacistické závěry a za druhé integrita kolegy Bruga stojí jistě mimo jakoukoliv pochybnost. A teď se dostávám ke sdělením předsedy. Návrh mm, kalendáře pro rok 2015.